otázka k ústnímu zodpovězení na Evropskou komisi ohledně autonomního řízení. A úplně první v této rozprávě vystoupí autor, kterým je pan poslanec Ertuk. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení kolegové a vážené kolegyně. Musím podotknout, že jsme toto téma na pořad jednání zařadili právem, protože podle mě se jedná o důležité téma také pro budoucnost Evropské unie, co se týče technického rozvoje. Automobilový sektor, dámy a pánové, momentálně prožívá velice rychlý rozvoj. Zatím co během posledních deseti letech to spíš byly pokroky v oblasti asistenčních služeb pro řidiče, tak dnes průmysl dělá další krok směrem ke částečně automatizovanému řízení bolidel. Příští rok a tento rok se představí první vozidla, které mají takovéto automatické funkce, například samostatné parkování vozidla či řízení vozidla během dopravní zácpy. Vytváření další generace zcela autonomních vozidel eh, již je v plném proudu a výzkumníci říkají, že takové první sériově vyráběné auto může být vyrobeno již v roce 2020. V USA již jistou dobu se konají pokusy v terénu s vozidly, které nepotřebují řidiče. Vidíme tedy, že průmysl již učinil skutečně velký pokrok. Potenciál autonomního řízení se neomezuje pouze na oblast automobilů, ale může sebou přinést zásadní změny i pro další průmyslové sektory, například pro logistiku, zemědělství a nebo těžbu dále pro plánování měst v oblasti mobility, územního plánování nebo řízení dopravních toků. I toto vše přinese pokrok, eh, pokročí právě díky autonomnímu řízení. Ovšem, Průmysl tedy skutečně se velice snaží toto pomohnat vpřed. Společnost již pochopila, jaké nové možnosti se otevírají eh, pro ní, pokud toto bude používat. Ale Unie zatím eh, nic nepředložila, alespoň není nic vidět, že by se zabývala nebo že by vyvíjela nějaké strategie pro používání autonomních vozidel. Přičemž ovšem máme celou řadu základních procedurálních a bezpečnostně právních otázek, které musí Evropská komise řešit formou právních předpisů. Nejenom proto, že tak nastaví směřování do budoucna v oblasti dopravní, tak aby doprava byla bezpečná a efektivní, ale také proto, protože pokud budeme mít jasně směrnice a rámcové podmínky, tak poskytneme našemu průmyslu investiční jistotu, čím vším posílíme v globální konkurenci s ostatními regiony, zejména s USA a s Ázií, vytvoříme nová pracovní místa a budeme schopni zachovat ta stará. Proto musí Evropská komise zásadně řešit, důkladně řešit tyto otázky. Za prvé, otázka po takzvaném kdo tedy za co ručí, protože technologie v autonomních vozidlech přebírá základní úlohy, tedy řízení vozidla. Je třeba vyjasnit, kdo tedy v případě no, nehody ručí. E, e, zabývala se tím, že Evropská komise, jak e, by měla přizpůsobit stávající právní předpisy v oblasti ručení a dále otevřené otázky, které se týkají ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti. Výměna údajů mezi vozidly, ale také mezi vozidlem a infrastrukturou musí zajistit efektivní a bezpečnou dopravu právě e, u autonomního řízení. Jak tedy hodlá Evropská komise chránit údaje vozidel a také údaje občanů? a jak se ochránit systémovou infrastrukturu bez kybernet, před kybernetickými útoky. A také jsou otevřené otázky v oblasti infrastruktury. Mohou e, vůbec autonomní vozidla se podílet nebo jezdit po stávající infrastruktuře, nebo jak by bylo vhodné ji přizpůsobit a jakou roli by měly se hrát členské státy a EU při financování takovýchto přizpůsobení a dále. Registrace typu vozidel, tady se otevírá celá řada dalších otázek. Paní komisařko, autonomní vozidla potřebují speciální testovací a inspekční postupy, které ale momentálně e, legislativa, která se týká registrace vozidel, vůbec nezohledňuje. E, má komise zájem na to vytvořit nějaké relevantní pravidla nebo eh, upravit stávající právní předpisy v této oblasti? Těch otázek je mnoho a kolega a kolegové mě ještě doplní. A já bych se vás, paní komisařko, ve světle všech těchto otazníků zeptat, zda komise ji začala vytvářet strategii pro autonomní řízení v Evropské unii. Souhlasíte se mnou, že v kontextu hospodářského a společenského významu tohoto tématu by bylo vhodné vypracovat zelenou knihu pro autonomní řízení a že je skutečně více než na čase, aby tato kniha již existovala. Děkuji. Děkujeme vám, vážený pane Ku A nyní za Evropskou komisi vystoupí paní komisařka Tyson. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně. Propojený, kooperativní a zároveň Automatické řízení představuje další možnosti pro zlepšení dopravy na našich silnicích, samozřejmě zvýšení efektivity, environmentální standardů a tak dále. Potřebujeme vytvořit nové synergie, posílit spolupráci na evropské úrovni. Amsterdamské prohlášení podpořilo právě na neformální radě eh, o dopravě dneska ráno tento bod a vidí to jakožto předpoklad tvorby evropské strategie v oblasti propojeného a autonomního řízení. Důvod, proč tato neformální rada probíhá dneska v Amsterdamu, je následující. Nebo to je důvod, proč moje kolegyně paní Violeta Bulc není mezi námi a já ji zastupuji. Evropská komise zahájila dialog s členskými státy, veřejnými orgány, soukromými eh, subjekty mm, v rámci platformy, která se zabývá tímto sektorem až do roku 2030. A zároveň je to mm, skupina na vysoké úrovni, kterou povede pan komisař Ettinger a bude se zabývat touto problematikou. Čili my se snažíme opravdu vytvořit takovou sdílenou strategii v této oblasti, pokud jde o autonomní řízení, ino, inovační výzkum do oblasti inova, eh, inovací, výzkumu, konkurenceschopných strategií a tak dále. Tomu všemu se věnujeme. Tyto automatizované technologie v oblasti automobilového průmyslu se vyvíjejí nesmírně rychle, sofistikované systémy asistence, dále je to zlepšování bezpečnosti, komfortu pro řidiče, to jsou systémy, které již existují na trhu a postupujeme k plně automatizovanému řízení, které by fungovaly v normálním provozu, řekněme v tom středně dobém horizontu. Ovšem bezpečnost nesmí být nikdy kompromitována a právě proto bych ráda řekla, že ten proces eh, k automatizovanému řízení musí zajistit zároveň velice jasné benefity v oblasti bezpečnosti. To znamená, že tam nedojde k nějakému navýšení rizik. Naopak, vaše první otázka se týkala různých výzev v této oblasti. Stávající právní rámec, který definuje pravidla, která se týkají účastníků silničního provozu, bude muset být, toto musí být upraveno tak, aby jsme umožnili takové řízení autonomního charakteru a zajistili bezpečnost pro všechny uživatele. To znamená nejenom revize Mezinárodní úmluvy o silniční dopravě, především vídenské úmluvy, ale zároveň i um, silniční pravidla jednotlivých členských států. Máme zde i Evropskou ekonomickou komisi, která funguje na platformě OSN a která se rovněž věnuje této problematice. Chceme zajistit nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti i komunikace mezi jednotlivými vozidly a zároveň samozřejmě ochranu dat a této komunikace. A to v každém okamžiku. To je samozřejmě klíčové pro to, aby, eh, jsme, aby tato iniciativa byla akceptována naší veřejnosti. Máme zde různé iniciativy v rámci digitál, jednotného digitálního trhu, pokud jde o eh, například nové nařízení pro ochranu dat, budeme mít jeden zákon, který bude aplikován v celé Evropské unii a který bude pokrývat ochranu osobních údajů. To jsme řešili i v rámci eh, platformy, která se zabývá touto problematikou. Dále je to iniciativa až do roku 2030 o vysoce automatizovaných vozidlech, eh, čili dojde k dalšímu rozvoji v této oblasti a e, dalšímu pokroku samozřejmě doufáme. Dále samozřejmě, že to bude mít dopad i na um, výstavbu silnic, pokud chceme maximalizovat e, tyto technologie. E, Síc, platforma rovněž hodnotí i náklady v této oblasti a bude to zakomponováno do iniciativy pro rok 2030. Dále jsou to různé platformy pro komunikační možnosti, technické možnosti pro komunikaci, které jsou řešeny eh, na, skupinou na vysoké úrovni, která se zabývá eh, autonomním řízením. A pokud je o testovací postupy, různé ověřovací postupy, vysoce automatizované na vozidla by mohla, eh, nebo teda v podstatě vlastně už plní konvenční pravidla v oblasti homologizace, pokud jde o emise, o um, výrobu těchto automobilů a zároveň chceme aktualizovat odpovídající nařízení, které pokrývá tuto problematiku. Děkuji vám za položení tohoto dotazu. Děkujeme, paní komisařko. A nyní zástupci politických skupin.

Děkuji, pane poslanec. Děkuji, pane poslanče. Děkujeme. A nyní za SAD vystoupí paní Inés Ayala Sanders. Tři a půl minuty. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši velkorysost. Automobilový sektor se samozřejmě chce modernizovat. v podstatě za sebou již zanecháváme věk benzínu a ropy a snažíme se otevřít nový svět, který otevře dveře autonomnímu řízení a robotům a možná takto budou nahrazeni skutečně plně řidiči, neboť řidič eh, může se unavit na rozdíl od stroje. řidič, řidička, ano, pokud dojde k nehodě, tak přebírá odpovědnost. To je pravda. Ale tady musíme být velice opatrní. Například v případě letadel jsme podobný problém neřešili. Ehm, existují plně automatizované modely letadel, ale tam je možné, aby pilot v případě krize i hned opětovně převzal vládu nad letadlem. Takže tady jsou určitá omezení. K chybám docházet může, to je jasné. Nesmíme přehánět, nesmíme být příliš optimističtí, musíme mít vždy na paměti, jaké dopady takovéto kroky mohou mít. Ano, může to v lepším případě vést tomu, že bude méně obětí nehod na silnicích a pravděpodobně by to velice pomohlo řidičům nákladních automobilů, také například řidičům taxislužby, jistě. Ale myslíme i na sociální dopady takovéhoto fenoménu, takže musíme k tomuto problému přistupovat, myslím si, velice obezřetně když, v případě, když nebudeme tedy sami řídit vozidla, nebo kdy ty ří, vozidla budou řízena zvenčí, neboť tak to totiž skutečně je. To není pravda, že by ty vozidla nikdo neřídil, ta vozidla jsou řízena zvenčí. A tady je skutečně vhodné se ptát, jaká rizika se s tím bojí. Ano, inženýři skutečně pracují na plné obrátky na automobilním řízení, ale my bychom to měli vidět holisticky. Například se podívat i na otázku e, znečišťování. I takovýto problém by se vyskytnout mohl. Jak již uvedla paní komisařka, já bych ráda připomněla, že není možné, abychom tady, abych tak řekla, znovu objevovali železnici na silnici. V případě autonomních vozidel si myslím a doufám, že budeme schopni vyvinout dobrý legislativní rámec, který je nezbytně nutný dříve, než každý, začne, každý členský stát začne vyvíjet něco samotného na vlastní pěst. A tato situace tak trochu hrozí. Ty pokusy zatím ukazují, že to interoperabilní plně není a proto já si myslím, že by bylo nezbytně nutné předložit bílou knihu, která by schrnula veškeré aspekty, o kterých jsme nyní hovořili, abychom mimo jiné věděli také, jaké sociální dopady by zavedení autonomního řízení mohlo být. Neboť sociální práva a také sociální náklady a náklady na infrastruktury Toto vše je třeba zohlednit, pokud řešíme eh, tuto novou tendenci až budeme mít hlubokou analýzu všech těchto aspektů, teprve pak můžeme pokračit dále. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní... Nyní, nyní to bude pan poslanec Zlotovský, který zastupuje EKR nyní v toto naše odpoledne. Děkuji vám, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Budoucnost dopravního sektoru už musíme připravovat dnes, to je jasné, protože každý den přináší nové myšlenky, inovace, právo a infrastruktura zatím bohužel ale není připraveno na tuto záležitost. Samozřejmě, že mm, to, toto autonomní řízení, to už není pouze nějaké sci-fi, znamená to, je to vlastně i součást dlouhodobých plánů plánování mnoha koncernů. Je to určitá revoluce v oblasti technologie, která může vyřešit mnoho stávajících problémů v oblasti mobility, ochrany mm, životního prostředí, bezpečnosti, inteligentní, autonomní eh, vozidla mohou představovat efektivnější řízení, je to šance pro mm, menší počet nehod, lepší využívání eh, zdrojů v této oblasti a zároveň to bude vlastně revoluce v nákladní dopravě. Ovšem to znamená, že musíme být solidně připraveni a zároveň zhodnotit všechny potenciální do dopady i na mm, pracovní trh do budoucna. Evropská komise se musí věnovat eh, analýzám, studiím, eh, pokud jde o rozšířené využívání takových autonomních automobilů. Děkujeme, vážený pane poslanče. A nyní za ALDE vystoupí paní Dita Charanzová. 1,5 minuty. Thank you, uh, Madam Děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Slyšeli jsme o všech těch zázracích v této oblasti autonomního řízení automobilu bez řidičů. Já se těším na to, když můj automobil plně propojen a bude prostě mě vozit sám do budoucna. Ovšem jakožto političkám, zákonodárce, musí si položit i mnoho otázek a na ty nesmíme zapomínat, pokud jde o regulaci této oblasti, jakým způsobem budeme přizpůsobovat naše politiky, jak zajistíme, že tato vozidla jsou bezpečná na cestě a zároveň před různými kyberútoky, jak zajistíme ochranu dat a budeme zároveň více sdílet tato data, jak to bude s odpovědnosti a tak dále, právní odpovědnosti. Samozřejmě na to si musíme odpovědět, než k tomu přistoupíme a e, celé toto odvětví se musí podílet. Na této diskuzi vytvoříme rámec, který bude mnohem širší než pouze ta technická záležitost a právě proto to musíme udělat e, v součinnosti se všemi aktéry. Samotné odvětví musí proaktivně uvažovat i o takových záležitostech, jako je soukromí, kyberbezpečnost, řízení dat, Eh, řízení silnic, nový business model a tak dále. Potřebujeme, aby se toto odvětví uvědomovalo, že se musí změnit a aktualizovat nesmírně rychle, pokud to neudělají žádná evropská společnost, včetně eh, automobilového průmyslu nebude schopno vytvořit takové standardy. Samozřejmě, že chceme, aby ekonomika rostla, celá naše ekonomika, ovšem to bude záležet na tom, jak zlepšíme nebo vylepšíme očekávání ještě našich občanů a jejich eh, životní styl. Samozřejmě, že mm, očekáváme, že mm, tato vozidla náš život zjednoduší a že bude bezpečnější a musíme k tomu přistoupit okamžitě velice aktivně. Děkujeme a nyní za zelené paní Karima Deli, která má tři minuty. Milí kolegové, milé kolegyně. Ano, automobil propojený, nezávislý, bez řidiče, asi za posledních deset, asi za následujících deset let byl to autonomní automobil a skutečně je to revoluce zde v našem hemicyklu v podstatě hovoříme o robotech. Takže naše legislativa bude nezbytná v tomto ohledu, protože v případě nějaké nehody, kdo bude odpovědný? Už tam nebude řidič, bude to teda e, výrobce nebo internetový prostředník, nebo jak zajistíme, aby výrobce udělal vše e, e, řádně, tak aby toto, tento automobil respektoval veškerou legislativu. Takže vlastně už nebudeme potřebovat žádnou autoškolu, budou zde nová pravidla, ovšem, která musí zajistit bezpečnost na silnici a především transparentnost, tak aby pasažéři, ale zároveň, abychom jaksi nepodlehli nějaké šílené konkurenci mezi jednotlivými výrobci, mezi jednotlivými členskými státy. Nějaké nekalé konkurenci, dále jsou to emise, mm, znečišťování, vidíme, že výrobci nerespektují naše normy a má to dopad negativní na naše občany. Vidíme to ve Francii, v Belgii, například v souvislosti s skandálem Volkswagenu a um, kde jsme se vlastně ani nevěnovali ještě pořádnému vyšetření. Vy ve svém sdělení hovoříte o tom, že Evropská komise potřebuje mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými výrobci, mezi státy. Já si myslím, že bychom měli jít ještě dál. Měli bychom mít Evropský homologační orgán, pokud jde o emise a do budoucna takový uh, orgán, pokud jde o autonomní řízení, autonomní automobily a dále. To je propojeno i s palivy co to bude znamenat? Druhá generace dýzlu? Ne, samozřejmě, že ne. Vidíme, že dýzel eh, má za následek mnoho úmrtí. To znamená, že by to byl další podvod na našich obyvatelích. Nesmíme zapomínat eh, na to, že ta ty automobily musí znečišťovat čím dál tím méně. Pokud to bude autonomní automobil a pokud teda bychom měli nějaký způsob nakopnout konkurenci v našem sektoru, mm, tak nechceme samozřejmě, aby to zničilo další eh, možnosti dopravy, chceme zlepšit eh, život pro naše města, ale zároveň například i pro naše chodce, no tak aby toto byla součást vlastně dlouhodobých mm, dlouhodobých plánů v této oblasti, sdílení těchto automobilů a tak dále. A zároveň, kdy se členské státy rozhodnou konečně bez diskuzi s místními orgány, s, s občany, pokud jde o mm, Eh, urbanistické záležitosti. Samozřejmě, že tato, tyto automobily musí zároveň respektovat veškerá pravidla, městská pravidla a tak dále. A lidé, kteří například pracují jako řidiči, nesmíme na ně zapomínat, co se s nimi stane. Oni v podstatě, když zde bude mít eh, ta, tyto automobily, tak v podstatě přijdou o svou práci. V podstatě zákonodáci často vlastně eh, zde hovoří jenom o tom boji například s Uberem, ovšem zároveň si neuvědomí, jaký to bude mít dopad na naše řidiče. Co uděláme? Budeme tito lidé přistoupí k nějakému ničení těchto automobilů. A pane předseda, já už opravdu úplně jenom, jenom větička. Samozřejmě možná potřebujeme tento vývoj, ovšem nezapomínáme na to, že výrobci se dopustili obrovský chyb v poslední několika letech, že technologie prostě nebude nikdy fungovat, pokud nebudeme mít inteligentní lidský faktor, který mm, to všechno připravil. Děkujeme, vážená paní poslankyně. Prosím, abyste dodržovali čas. Opravdu vás o to prosím. A nyní za to byla teda paní poslankyně za zelené a nyní pan eh, Koch, prosím, eh, jeden a půl minuty. Milé kolegyně, milí kolegové, jsem velmi potěšen, že se takto zavčas eh, zamýšlíme společně s komisí nad otázkou autonomního řízení. Je to druhá strana mince, která se nazývá delegalizace a průmysl 4.0. Žádné jiné téma nezmění náš, naši dopravu na silnicích tak zásadně. Skutečně tady budou existovat autonomní vozidla, která nebudou potřebovat řidiče a proto je důležité, abychom zajistili nutné právní přizpůsobení stávajícího právního rámce. Autonomní vozidla nejsou pouze vynikající šancí pro zvýšení bezpečnosti na silnicích. Více než 90 nehod eh, vozidel je v důsledku lidského selhání, ale takováto autonomní vozidla by také mohly přispět k trvalé udržitelnosti silniční dopravy tím, že se sníží spotřeba paliva, zredukují dopravní zácpy a bude optimalizován tok dopravy. Technická řešení jsou na trhu což eh, ukazovaly v neposlední řadě i testy na německých dálnicích. Je třeba dořešit, jak to bude vypadat v oblasti ochrany údajů. Tady mám na mysli zejména ochranu před hackerskými útoky a také samozřejmě ochranu informací, které vzniknou pomocí provozu takovýchto vozidel. A samozřejmě se musí dořešit otázky odpovědnosti, a když dojde k prostě k nějaké nehodě. A je třeba zhodnit ty etické otázky, protože auto bude ve zlomcích sekundy rozhodovat o tom, zda, eh, když se vyhýbá, zda vlastně přejede nějakou osobu či živočicha, anebo najde do stromu. Takže pozor, přepravcujme eh, dohodu z roku 86 a upravme ji eh, tak, aby byla slučitelná v 21, 21. stoletím a to celoevropsky. Děkuji. Děkujeme, pane Kochu. Slovo má pan Mamikins. minutám. Vážený pane předsedo, milí kolegové, ti z nás, kteří se dívali na Star Trek nebo eh, četli eh, novely Izáka Asimova, dobře znají problematiku autonomního řízení. Stávající úroveň technologického rozvoje umožňuje omezenou autonomnost eh, aut, která se bude do budoucna zvětšovat. Jednou z otázek problematičtějších je bezpečnost. Tyto technologické systémy musí být velmi pokročilé a musí obsahovat celou řadu behaviorálních a dopravně bezpečnostních prvků. To znamená testování a kontroly těchto vozidel musí být eh, dostatečně odlišné od kontrol běžných aut. Další otázkou je bezpečnost. Samozřejmě nikdo nechce být jaksi eh, rukojmím vlastního auta, když mu ono samo najednou strhne volant. Eh, myslím si, že Evropská komise společně s národními vládami by brzy měly začít připravovat konkrétní strategii pro tuto oblast dopravy. No řečeno, nesmíme zapomínat o na Skynet, kde se eh, umělá inteligence v podstatě stala eh, sebeuvědomělou. A možná za několik desítek let bychom se mohli potýkat s něčím takovým, kdy si začneme říkat, kolik kontroly my vlastně máme nad našimi vlastními životy. Děkuji. Děkuji vám. Teď má slovo Izaskun Bilbo Baranika. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já si myslím, že technologický rozvoj v oblasti autonomních vozidel pro nás vytváří celou řadu právních problémů, které můžeme vyřešit pouze na úrovni evropské. Není to pouze otázka legislativy, je to také otázka strategií pro veřejné investice. Veřejné investice budou zásadní, pakliže chceme zajistit konektivitu mezi vozidly a infrastrukturou. Samozřejmě je potřeba zajistit propojení s širokopásmovým internetem, a nesmíme ani zapomínat na programy, jako je Galileo, který čelí rozpočtovým nedostatkům a spožděním. Co můžeme tedy zajistit, eh, udělat pro to, abychom zajistili, že tyto, že tyto vozy, tato vozidla budou moci využít svou plnou kapacitu v EU? Bylo by velmi smutné, kdyby problémy spojené s tím, že členské státy nesplňují investiční cíle, povedou k tomu, že by v podstatě na některých hranicích musela tato vozidla zastavovat, protože by dál nemohla fungovat je potřeba zaměřit se dále na programy TNT. A ráda bych také řekla, že charakteristiky autonomních vozidel se samozřejmě budou měnit a změní celou profesi, například profesi eh, profesionálního řidiče. Tito lidé musí být i vyškoleni, aby mohli pracovat i do budoucna. Možná, že autonomizace zabrání některým lidem, aby se do této profese dostali. Můžete se prosím, paní komisařko, vyjádřit k tomuto? Předtím jste to nezmínila. Děkuji vám. Slovo má Andor Deli. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Paní komisařko, my už máme veškerou technologii pro to, abychom autům umožnili, aby se řídila sama, bez aktivní účasti řidiče. Ovšem je zde celá řada nejen pozitiv, ale celá řada výzev a možných nevýhod. Například otázka ručení v případě nehody, drastický úbytek pracovních míst a tak dále a tak podobně. Musíme dbát také na silniční bezpečnost, bezpečnost silničního provozu. Musíme zejména dbát na bezpečnost těch nejzranitelnějších, to znamená chodců a cyklistů. Součástí celého tohoto vzorce musí být propojená vozidla a komunikace mezi nimi. Už dnes bychom eh, mohli tyto informace využívat. Je to technologie, kterou bychom měli rozšířit na eh, kamiony a vůbec nákladní vozidla. Mohlo by nám to pomoci zlepšit pracovní podmínky řidičů a dokonce by nás to přivedlo blíže k plnění našich emisních cílů. Klíčovým úkolem je vytvořit legislativní rámec, který umožní udržitelné užívání této nové technologie a připraví cestu pro další inovaci do budoucna. Je potřeba skloubit naše zájmy a cíle. To bude těžké, ale nemůžeme zastavit technologický rozvoj. A tím pádem je to celé ještě naléhavější, abychom ten legislativní rámec připravili řádně a Evropská komise se může spolehnout na podporu Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji vám.

Děkujeme. A nyní to je na jeden a půl minuty poslankyně Sander. Prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní komisařko, kolegové, kolegyně, toto je samozřejmě určitý sen, který se stává realitou. Autonomní vozidla, už dneska vidíme vozidla, která jsou vlastně napůl autonomní, v podstatě jsou schopna zastavit, zaparkovat samotné a zítra vlastně v podstatě se řidič stane pouze Mm, spolucestujícím samozřejmě, že to potenciálně může zlepšit komfort, pohodlí těchto lidí. A zároveň ale očekáváme pokrok v oblasti bezpečnosti. To je zásadní, protože mezi těmi 26 tisíci um, mm, úmrtími um, um, na silnicích v Evropě je to většinou způsobeno samozřejmě lidskou chybou. Kolik bychom mohli zachránit díky technologiím? Samozřejmě, že je zde mnoho ještě překážek, mnoho otázek, na které musíme odpovědět. To samozřejmě musíme udělat Eh, tyto otázky zde zazněly. Kdo bude odpovědný, to opakuji v případě eh, nehody, jakým způsobem přizpůsobit naše infrastruktury silniční, telekomunikační infrastruktury, jakým způsobem koordinovat využití, užívání, nebo teda mm, jak skoordinovat mm, soužití různých účastníků silničního provozu. No a samozřejmě, že tato vozidla budou propojená vozidla, toto všechno vede k otázkám, aby nedošlo k nějaké, nějakému piráci v tomto ohledu, pokud jde o osobní údaje a tak dále. Pokud budeme schopni koordinovaně odpovědět na všechny tyto otázky, tak si myslím, že Evropa konečně se stane průkopníkem této nové průmyslové revoluce. Děkuji. Děkujeme vám, paní kolegyně. A nyní to je část Catch the Eye. Pan Busoj je první. Děkuji za slovo. Evropa prochází velkými změnami a pokročilé systémy řízení se stávají skutečnou realitou automatické parkování a pomoc například v případě dopravní zácpy. A samozřejmě nakonec přijdou auta, která skutečně budou řídit zcela autonomně sama, nebudou potřebovat řidiče. Potřebujeme tedy strategii na tak, abychom mohli velmi rychle zareagovat na tento vývoj v automobilovém sektoru. Dnes zde zaznělo mnoho argumentů a myslím si, že musíme co nejdříve zrevidovat příslušnou legislativu a dále musíme zlepšit infrastrukturu v členských státech. Přičemž musíme vzít vždy v potaz aktuální vývoj v automobilovém sektoru. Děkuji, pan poslanec Kelly. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já tuto diskusi shledávám naprosto fascinující a Mám několik otázek na jejím základě, na které snad třeba paní komisařka odpoví teď anebo časem. Za prvé, jaká je pravděpodobnost veřejného připuštění autonomních vozidel na silnici? A zejména, jaké bude to přechodné období od doby, kdy jich bude jenom pár a postupem času stále více? Za další, eh, bylo zde zmíněna otázka ručení v případě nehody. Je to pasažér anebo vlastník, který třeba nemusí být pasažerem v tu danou chvíli? To je velice důležitá otázka. A potom je to také celá otázka nákladu. Eh, ví někdo, kolik mohou tato auta stát? Zda to bude víc nebo méně než auta, která máme teď? A potom eh, základní otázka související s, se summitem COP21. Budou produkovat více nebo méně emisí? To je velice důležité. Děkuji. Děkuji vám. Předseda bez mikrofonu. Eh, děkuji vám ještě jednou, pane předsedo. Vážení kolegové, rád bych poděkoval všem kolegům, kteří zmínili, eh, kteří zavedli tento bod na pořad jednání. Velice rychle dochází k vývoji technologií a já jsem přesvědčen, že autonomní řízení je něco, na, to, na co bychom měli být i připraveni. EU je jedním z hlavních aktérů ve světě, co se týká inovací, ale já jsem přesvědčen, že bychom měli dávat pozor na e, pravidla silničního provozu. Lidé například u nás doma e, mi říkají, že autonomní řízení pomůže za ACPAM, ale já si myslím, že bychom to neměli podcenit. Děkuji jako další pan Jakovčič. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, dnes jsme nakousli celou řadu otázek paní komisařko v souvislosti s autonomním e, řízením. A samozřejmě je e, potřeba prioritizovat zejména bezpečnost. Nicméně tím se otevírají další otázky, například sociální, etické, environmentální anebo technologické. Případně to jsou dále otázky typu ochrana osobních údajů. Takže otázek je spousta. A další problém bude infrastruktura. Kdo bude financovat potřebnou infrastrukturu pro autonomní vozidla? Rád bych upozornil také na toto. Toto je příležitost pro Evropskou komisi, která se může stát vůdčím institucí v dalším rozvoji automobilového průmyslu, což by mohlo pomoci evropskému průmyslu jako celku. Neměli bychom toto nechat v rukou členských států. Prosím, komise, pokuste se ujmout se tohoto tématu na evropské úrovni. Děkuji vám. Děkuji vám všem jakožto aktivním poslancům Evropského parlamentu. Je nás tady zhruba asi deset v sále, jen tak mimochodem. Teď je čas pro e, paní komisařku, aby reagovala na to, co zaznělo. Prosím, paní komisařko. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji všem kolegům eh, z Evropského parlamentu za jejich příspěvky. Zazněla zde celá řada připomínek, celá řada podnětů od kolegů z parlamentu. Samozřejmě eh, střetáváme se zde s novými technologiemi, s novým vývojem. A je před námi celá řada otázek to je také důvod, proč eh, toto téma musíme velice a pečlivě sledovat. Je zde celá řada aspektů, jako vědecký vývoj, inovace, konkurenceschopnost, bezpečnost, ručení, dopady na trh práce, ochrana osobních údajů, bezpečnost osobních údajů, kdo co zaplatí za infrastrukturu, eh, vývoj komunikační infrastruktury, veřejno, soukromé, soukromo, veřejné, kdo co udělá, eh, homologace, ochrana těch zranitelných na eh, silnicích, technická kontrola, počet motohodin, emise, klima a dopady na ně. A to je jen výčet několika málo otázek, Já si dovedu představit, že naše dnešní debata zde byla první vlaštovkou z mnoha. Jsme na začátku velice dlouhé cesty. Je potřeba zohlednit všechny implikace, vše dobře pochopit a je potřeba snažit se co nejpozitivněji jednotlivé aspekty této věci ovlivňovat. Ehm, eh, tento fenomen bude mít obrovské dopady na sektor dopravy, na naši společnost a na naši konkurenceschopnost. Ta cesta už začala. Evropské instituce, například komise, to nebere automaticky. Už v roce 2014 jsme vytvořili platformu, na kterou jsem už odkazovala, což je kooperativní platforma, která sleduje, co vše v této oblasti se děje. A to je takový první, řekněme, milník, který zde byl komisí zaražen. Máme první zprávu z ledna 2016 a komise plánuje předložit takzvaný plan, který bude tento vývoj dále sledovat. Kromě toho máme také skupinu na vysoké úrovni, kde je zastoupen i automobilový průmysl. A i ten připravuje svůj vlastní plán další činnosti, a co se týká roku 2030, tak eh, zde probíhá široká konzultace o všech aspektech autonomního řízení vozidel. A eh, z těchto důvodů předloží komise ten svůj plan. Já vám mohu říci, že v letošním roce zatím zelená kniha nepřijde, ale dostanete dokument, který vám samozřejmě bude předložen řádně. A jistě se ještě mnohokrát na toto téma setkáme. A možná třeba při té další příležitosti bude v sále více poslanců, kteří budou moci o tomto fascinujícím tématu diskutovat, abychom mohli dále rozvíjet práci. Nového je mnoho a je to, myslím, velice pozitivní výzva pro nás, pro všechny. Moc krát vám děkujeme, vážená paní komisařko, děkujeme za to, že se s námi strávila toto odpoledne, za to, že se byla přítomná. Rád bych rovněž poděkovala všem poslancům, poslankyním za přítomnost a za skutečně kvalitní odborný příspěvek do této rozpravy. Bylo nás zde moc, ovšem kvalita byla úžasná, to bych rád zdůraznil a tím končím dnešní zasedání. A rád bych vás informoval o tom, že zápis